Croatia and Cyprus. The rapporteur, our colleague, Mrs. Tania Fajon. We are also voting on the text. Now I see there are some amendments. I see there are some amendments. Let's go for it. First of all, Amendment 4. Those in favor. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 5. Mm, byly asi byly určité technické problémy s eh, mechanismem pro tlumočení, takže uvidíme. Dobře, takže pan předseda mluví v jazyce. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Návrh byl přijat. Zamítnut, pardon, předseda se omlouvá. Zamítnut. Pozměňovací návrh 1 eh, pro, proti, zdržel se, schváleno tentokrát. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, drželi se, schváleno a pozměňovací návrh 3, kde je pro, proti, drželi se, návrh byl přijat. A nyní E, závěrečné hlasování o návrhu v pozměněném znění a hlasovat budeme elektronicky. Hlasujeme, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. čtyři pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže návrh byl přijat jednomyslně blahopřejeme paní zpravodajce a nyní budeme hlasovat o vyjednávacím mandátu s radou, čili hlasujeme o mandátu, zahajuji hlasování, končím hlasování. jedna pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel takže i mandát byl schválený jednomyslně. Blahopřejem paní Fažon. E, takže to bude všechno, co se hlasování týče. Tím jsme tedy hlasování ukončili. Now, we turn back to our usual... Teď se opět vrátíme k našemu programu. Dostáváme se bodu 14. Vyšetřování výboru LIBE, které se týká hromadného elektronického sledování občanů Evropské unie. Eh, dnes nás čeká výměna názorů o ruských praktikách sledování komunikací. Je to velice důležitý bod na našem eh, pořadu jednání. Eh, výbor LIBE vede vyšetřování, které se týká hromadného elektronického sledování občanů EU a dnes si vyslechneme prezentaci pana Andreje Soldatova, což je investigativní novinář specializující se právě na ruské tajné služby. Pan Soldatov promluví z Moskvy, bude to prostřednictvím videokonference. Poprosím vás všechny o klid. A ti, kteří odchází z této místnosti, učiňte tak prosím potichu, protože nás teď čeká videokonference z Moskvy s panem Andrejem Soldatovem. Takže můžeme zahájit tuto videokonferenci. Prosím všechny, abyste opustili místnost, pokud zde nebudete už nadále setrvávat. A pane Soldatové, slyšíme se, pane Soldatové, eh, vítáme vás na schůzi našeho výboru LIBE. Buďte vítán, promluvíte z Moskvy a jste připraven zahájit svou prezentaci? Dobře, takže my vás už všichni slyšíme. Prosím, máte slovo. Slyšíte mě? Slyšíme se? Dobrý den? Výborně. Chtěl bych vám všem poděkovat, přeji vám dobrý den a eh, chci se zeptat, zda také vidíte mou prezentaci, zda máte k dispozici snímky mé prezentace. Vyzkoušíme to. Vyzkoušíme, zda to funguje. Máte k dispozici mou prezentaci? Protože já to bohužel nevidím, zda v, té, eh, v tom vašem jednacím sále máte k dispozici prezentaci, zda ji můžete sledovat. Eh, předseda říká, ano, teď už eh, máme k dispozici prezentaci, už můžeme sledovat snímky. Dobří, dobře. Takže budu hovořit o postupech, které se týkají odposlouchávání komunikace v Rusku. Nejprve bych vás chtěl stručně informovat o tom, kdo vlastně jsem a proč chci hovořit o těchto postupech odposlechů. Já sám jsem investigativní žurnala, eh, novinář, žijí v Moskvě. Eh, také se můžete podívat, eh, také vedeme webovou stránku agentura.ru a v roce v říjnu 2012 jsme společně také s agenturou Citizen Lab eh, zahájili společný projekt, který se nazývá Rusko stát eh, od poslechů. A chceme mm, provést výzkum a šetření, které se týká právě odposlechu v Rusku a postupu, které se týká těchto odposlechů. Nejprve mi dovolte určité eh, terminologické odbočení. Nejprve bych chtěl definovat termíny SORM, to je systém operativně vyšetřovacích metod, které se týkají odposlechů. Dále eh, budu hovořit o FSB, což je tedy Federální služba bezpečnosti. Je to hlavní spravodajská eh, služba Ruska, eh, týká se to i kontrarozvědky. A pak také budu hovořit o ORM, neboli o opatřeních pro operativní Mm, a vyš- operativní eh, vstupy a vyšetřování, což je vlastně ruský termín pro odposlechy komunikací. Dále eh, chci uh, hovořit trochu o té organizaci SORM. Je to tedy organizace, která byla vytvořena uh, v 90. letech jedním z institutů KGB Později ta celá organizace byla uh, uspůsobena tomu, aby mohla odposlouchávat eh, internet, Skype, 3G, eh, mobilní telefony a další moderní telekomunikační prostředky. Byla to vlastně organizace, která uh, pocházela z těch sovětských struktur. Původně pocházela vlastně z 80. let, kdy v té době to bylo, uh, Sovětský sastotalitní zemí. Uh, a e, mnoho se změnilo, nicméně tato organizace stále existuje. Jde o to, e, že podle zákona musí FSB vydat e, příkaz, soudní příkaz, aby mohlo být toto odposlouchávání mm, schváleno, ale jde o to, že FSB vlastně nemusí nikomu tento příkaz předla- předkládat a už vůbec ne těm provozovatelům těch sítí. A pouze by to mohl být soud, který by si to mohl vyžádat, ale vlastně ne ty ostatní strany. Poskytovatelé a provozovatelé telekomunikací si naopak ještě sami musí instalovat speciální přístroje do svých, eh, eh, do svých systémů. Tento systém se vlastně používá v celé zemi, každé ruské město je napojeno na štáb místního odboru FSB a vlastně e, to propojení existuje se všemi provoz, e, poskytovateli internetového připojení a se všemi poskytovateli telekomunikací. Co se týká technologie, e, jde o to, že technologicky jsou zde určité rozdíly. Jak tady vidíte, tak v Evropě jsou dva, eh, dvě linie jsou eh, eh, orgány činné v trestním řízení a operátoři a orgány činné v trestním řízení musí tedy vydat příkaz operátorovi a tam potom může docházet k odposluchávání a operátor posílá orgánům činným v trestním řízení tedy ty výsledky. Další slide. V Rusku máme pouze jednu linii kde je operátor spojený s, s FSB a e, e, a operátor může zahájit odposlouchávání a vést to odposlouchávání na základě příkazu e, důstojníka FSB, předává jména a tak dále. A vlastně i toto může nastat, aniž by vlastně operátor věděl, kdo je konkrétně odposloucháván. Takže v této situaci FSD má vzdálený přístup k serverům a komunikačním zařízením i bez vědomí operátora. Takže kdo jsou uživatelé SORM? Podle zákona existuje osm vládních agentur, které mají právo vést operativní vyšetřovací eh, vyšetřování. Je to ministerstvo vnitra, FSB, eh, federální ochranná služba, eh, zahraniční pravodajská služba, celní agentura, agentura pro boj s drogami, federální vězeňská služba a, a, a inspekce. A v letech, v 90. letech bylo rozhodnuto, že FSB bude mít na starosti celý systém. Takže ostatní agentury, pokud potřebují nějaké e, odposlouchávání e, komunikace, tak se musí obrátit na FSB a požádat FSB o odposlouchávání té či oné osoby a FSB je technicky vybavená pro e, provedení takového odposlechu. A Čili taková je situace v začátku 90. let a e, a v první polovině tedy tisíciletí se e, změnila. Nejprve docházelo k velikému počtu odposlechů e, telefonátů a e-mailů. Tady vidíme statistiky, kdy za posledních šest let počty od poslechů se zdvojnásobily. A musíme si uvědomit, že tato čísla, tyto statistiky neobsahují eh, takzvanou kontrarozvědku eh, to znamená, co se týče zahraničních novinářů a tak dále. A dále pak došlo k aktualizaci Eh, systému a struktury systému eh, byl vytvořený systém SORM pro řízení od poslechu, ale eh, v polovině mm, let 2000 se situace změnila a když jsme analyzovali smlouvu s vládou, tak jsme zjistili, že tři agentury začaly vytvářet vlastní systémy na základě SORM. A těmi agenturami jsou tedy Ministerstvo vnitra, eh, Mezinárodní agentura pro boj s drogami a vězeňská služba. Eh, samozřejmě SORM je využíván i proti opozici a je velmi těžké to dokázat. Eh, některé ty výsledky od poslechů občas proniknou do tisku a vždy je tu výmluva, že to byl soukromý odposlech nějaké soukromé firmy. Um, lídři opozice bývají uh, jaksi sledováni ze strany SORM. Já tady nebudu uvádět všechny příklady, ale i nejvyšší soud, nejenom místní soudy, schválili uh, skutečnost, že FSB eh, nemá odposlouchávat eh, regionální eh, představitele jenom z toho důvodu, že mají kritický postoj k vládě. To je zpráva, která byla publikovaná v Guardianu, Eh, omlouváme se, eh, v jednu chvíli byl špatný, špatný zvuk eh, na příjmu. Takže nyní v souvislosti s olympijskými hrami systém SORM by, bude a, a aktualizovaný právě proto, aby plnil zvláštní požadavky související s olympiádou. Agentury jako Roskomnadzor, Eh, velice často kontrolují veškerá zařízení instalovaná eh, v Soči a v regionu kolem Soči, aby zjistili, jestli systémy eh, fungují řádně. Oni netlumočí, nikdo netlumočí kolegu. Only the Russian problem. Uh, the next slide, please. Uh, we still live in the situation where the legislation, especially on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 Thank you very much. Thank you, Mr. Soldatov, for attending this. Děkuji, pane Soldatové, děkujeme za tuto videokonferenci o zneužívání uh, eh, spravodajské operativy. Takže um, nyní uh, asi Eh, dáme slovo členům. Kdo by se chtěl přihlásit, ať se ať prosím zvedne ruku. Pan, pan, moment, moment. My jsme bohužel neslyšeli tlumočení, pouze začátek. Ano, tlumočení bylo přerušeno z technických důvodů. Minimálně španělské tlumočení nebylo slyšet ale to všechny kabiny musely v jednu chvíli přerušit. E, nebylo, ptá se předseda, nebylo žádné, žádné tlumočení v žádných jiných jazycích? Pouze byla angličtina? Tak to mě mrzí, říká předseda. Nicméně prezentace proběhla, tak pojďme dál. Já se ptám, kdo chce Eh, se vyjádřit, takže pan Morales, zpravodaj. Thank you, Chairman. Um, I just wanted to again remind Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl připomenout, proč tady proběhlo toto interview o eh, kontrolách ze strany ruských orgánů. Je to také, to se týká olympiády v Soči, týká se to potenciálních aktivit FSB. Je, bylo to, byla to, myslím, velmi zajímavá prezentace a za to vám děkujeme. Moje otázka se týká Eh, dohledu, zahraničního dohledu v Soči, jako o tom hovořil Guardian, ale také se to týká toho, jak asi rozsáhlá bude eh, případně i tato, tato kontrola v souvislosti s evropskými eh, orgány, co se týče třeba satelitní kontroly a podobně. To znamená, jak eh, velké um, operativní, na, si eh, jak, jaké kontroly předpokládá, kromě satelitního. Um, některé systémy jsou vybudovány uvnitř země, to znamená, tady se nejedná o zahraniční vládní systémy pro tuto proto Rusové používají zcela odlišné systémy, protože problém je ten, že když se tato země rozhodla držet se těch sovětských zkušeností a pouze systémy modernizovat pro novou komunikaci, ten ruský eh, příš, Rusko má problém s technologiemi, a takže se jedná o to, že je třeba umět vybudovat určité zařízení. Amerika a západoevropské země mají specifické systémy, které jsou aplikovány eh, eh, na Ukrajině, Tadžikistánu a podobně, ale domnívám se, že eh, dopad SORM se týká pouze, nebo že se užívá pouze v rámci bývalého Sovětského svazu. Děkuji. assisting Nyní se chci zeptat jak, eh, technických služeb, kteří eh, nám eh, pomáhají. Zjevně tady máme technický problém s tlumočnickým systémem, takže tlumočníci neslyší dostatečně zvuk videokonference. Je zde tady technický problém, který musí být vyřešen, tak aby všichni poslanci mohli sledovat výměnu názorů okamžitě a živě ve svých vlastních jazycích. Takže prosím, může-li technická služba něco v této věci udělat, vylepšit, tak ať tak učiní, abychom mohli všichni sledovat e, vše. Pane Soldatové, já navrhuji, abyste si napřed poznamenal otázky, které vám budou kladeny stínovými zpravodají. Napřed proběhne kolo otázek stínových zpravodajů, vy si je poznamenáte a poté budete na řadě vy, abyste je najednou zodpověděl e, souhlasíte-li, snad do té doby bude technický problém vyřešen. Začneme panem Fosem, prosím, máte slovo. Já vám děkuji. Já vám děkuji za vaši prezentaci. Mám tři krátké otázky. První Srovnáváte-li aktivity NSA a aktivity zpravodajských služeb ve vaší zemi, v čem spatřujete rozdíl? Druhý dotaz. Po útocích ve Volgogradu jaká je veřejná mínka ve vaší zemi, jak se vyvíjí veřejné mínění, je-li nějaké vůbec ve vaší zemi. A třetí otázka, je SORM nebo má SORM i ekvivalentní systém, který je využíván eh, na sledování eh, dění v Evropě, anebo také podniků v Evropě. Děkuji. Děkuji vám, pane Fossi, za tuto anglickou otázku eh, a to je i můj návrh. Dokud nebude technický problém vyřešen, dokud nebudou mít tlumočníci dostatečný uh, a dostatečně kvalitní poslech videa, navrhuji, abyste eh, laskavě pokládali otázky v angličtině. Já vím, že to není eh, to nejsprávnější z hlediska našich eh, principů, ale alespoň můžeme takto překlenout situaci do vyřešení technického problému. Paní Intveld má slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu Soldatovi, že se k nám dnes připojil. A moje první otázka zní takto. Zmínil jste se již o vazbě na Soči a řekl jste, že SORM je v podstatě program na domácí sledování, ale mě by zajímalo, jak to lze oddělit, přísně oddělit od eh, zahraničního sledování nebo sledování v zahraničí a existuje zde pokušení, jakmile bude ten systém již eh, eh, instalován a využíván v Soči, je zde pokušení rozšířit tento program nebo tento systém systém na sledování i v zahraničí. Dále jste si vědom spolupráce s eh, zeměmi EU v kontextu hromadného sledování, pokud jde o SORM a jiné programy. A Víte něco o tom, že ruské orgány můžou mít přístup ke komunikacím mezi eh, občany Evropské unie? Třetí otázka. Můžete nám popsat, jaký typ mechanismu dohledu existuje? Je tam, eh, máte nějak nějaký smysluplný parlamentní nezávislý dozor nad těmito činnostmi a eh, víte něco o tom, že se to řeší na úrovni Rady Evropy, kde je Rusko stále členem a kde se zajišťuje, aby tato činnost a také e, Rusko e, vyhovovalo zásadám právního státu. Děkuji paní Intveld. Nyní Nevidím zde pana Albrechta, který asi je na jiném zasedání. Chce se někdo vyjádřit za eh, skupinu zelených? Pokud nikoli, tak eh, předávám slovo panu Kirchhoffovi. Prosím, máte slovo. Dobré ráno, pane Soldatové. A děkuji vám mnohokrát, že jste k nám promluvil touto cestou. Za prvé bych chtěl říci, a zjevně všichni v této místnosti si přejí, aby Eh, zimní olympiáda v Soči proběhla zdárně a někteří z nás určitě i chápou potřebu, aby ruské úřady zajistili, že ti, kteří se eh, olympiády zúčastní, eh, jsou chráněni. A v kontextu toho, co jste nám tady vyložil, je zcela porozum, pochopitelné, že musí být instalovány takové struktury, aby zpravodajské služby eh, eh, mohly sehrát určitou roli v rámci ochrany olympiády. Moje otázka zní takto. Vy k nám svobodně dnes dopoledne promlouváte. Eh, víte něco o postoji ruských úřadů k vašemu přispění? A vy sám skrze své investigativní žurnalistické činnosti Máte nějaké kontakty s panem Edwardem Snowdenem, který v této chvíli, jak víme, se nachází v Rusku. Eh, vedl jste s ním diskuse, dovolili vám ruské úřady, co by investigativnímu novináři se s ním spojit a diskutovat o něm, o elektronickém sledování a o pozici eh, a postojích eh, americké NSA. A závěrem, vy k nám zjevně mluvíte eh, velmi eh, svobodně o vašich eh, otázkách, problémech. Jak vy srovnáváte historickou strukturu KGB se současnou, zjevně více nebo přísněji kontrolovanou strukturou FSB. Jaký v tom vidíte vy rozdíl? Děkuji, pane Kirchhope. A nyní za skupinu GUE paní Ernst je přítomna? Ne, nikoli. V tom případě dávám slovo panu Soldatovovi a poté si uděláme druhé kolo otázek. Takže pane Soldatové, pokud eh, jste si dělal poznámky, máte slovo.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 uh, like border troops and electronic intelligence service, and it's the most uh, uh, mighty and powerful uh, security service in the country. Uh, well, I think I, that's all. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane Soldatové. Nyní ještě stále máme prostor pro uh, poslance, kteří by se chtěli přihlásit. První slovo má paní Romero López. Děkuji. Děkuji za slovo. Pane předsedo, já bych se chtěla zeptat pana novináře Soldatova, co říká na ty informace, které jsme dostali o tom, že se chystají určité hrozby, určitá nebezpečí pro pana Edvarda Snowdena. Znáte ty informace? Jsou spolehlivé, jsou důvěryhodné? Domníváte se, že opravdu panu Snowdenovi hrozí nějaké nebezpečí, protože zatím eh, je určitým způsobem chráněn, takže nás zajímá, co se domníváte o těchto informacích. Pane Snowdene, eh, slyšel jste tlumočení? Ano? Dobře, takže poslouchejte prosím dál. Ještě padnou další dotazy, jenom jsem chtěla zkontrolovat, zda slyšíte dobře anglický, anglický překlad. Pan, eh, paní Gomez? Pane Soldatové, já mám tento dotaz. Eh, hovořil jste o tom, že zřejmě nebude žádná možnost, žádný zájem ani žádná schopnost ze strany FSB masově sledovat eh, evropské občany, protože e, prý vlastně se soustředí pouze na, na své území. Ale neznáte třeba eh, nějaký, eh, se, nebo znáte třeba programy eh, sledování, jako byl třeba ten program vlastně USA, který sledoval Angelu Merklovou, takže není takový nějaký podobný program ze strany Ruska. Ve výboru AVKO jsme slyšeli, že demonstranti na Ukrajině, v Kijevě, na náměstí Majdan, právě obdrželi eh, oznámení od místních orgánů, eh, že tedy mohou být eh, trestně postihováni za různé své aktivity. Domníváte se, že mohou být takto jaksi postihováni lidé nebo sledování lidé. Domníváte se, že ty eh, techniky odposlouchávání těchto lidí jsou ruské nebo jsou spíše ukrajinské? A také říkáte, že komunistická strana už nemá dohled nad FSB. Chci se zeptat, zda nad FSB má určitý dohled třeba Ruská duma. Ano, um, ještě jsem někoho přehlédl, ptá se pan předseda, ještě chtěl někdo položit dotaz? ještě paní Sophie Infeld. Ano, děkuji. Pokud ještě máme chviličku, tak bych se vrátila eh, ještě k té prezentaci, chtěla bych položit jednu nebo dvě krátké otázky. Hovořil jste o tom, že NSA má určitou výhodu toho, že eh, v celé řadě mm, zemí světa se používá americký software nebo americké výrobky informačních technologií ale myslím si, že tomu tak bude i v Rusku, že vlastně stále více se v Rusku využívají americké výrobky, americké softwary, takže myslíte si, že to vlastně zjednoduší propojení těch systémů, které se používají v Evropě a v dalších eh, částech světa? Myslíte si, že to umožní FSB rozšířit své sledovací techniky i mimo Rusko? To znamená třeba do Evropské unie konkrétně? To je má první otázka. A ještě mu druhý dotaz. S překvapením jsem slyšela, že jste říkal, že tento program nebude mm, sloužit pouze k odposlouchávání e, komunikace v Soči a komunikace ohledně olympijských her, ale že hovořil jste o tom, že ty, ty údaje a ta metadata se budou uchovávat ještě další tři roky. Ehm, já, eh, co se týče těch olympijských her, tak mě zajímají hlavně tedy občané Evropské unie. Chci se zeptat, zda někdo protestoval proti eh, tomuto, eh, tomuto pravidlu nebo proti této informaci, že se ty údaje budou schromažďovat a uchovávat. Takže víte, zda někdo mm, vznesl nějaký formální protest proti tomuto postupu. Uh, Pan předseda, jež pokud jsem nikoho už nevynechal, pokud všichni položili dotazy, tak dávám slovo zpět panu Soldatovovi. Ještě vám naposled dávám slovo a pak ještě dostane slovo pan zpravodaj. Takže máte slovo, prosím. Uh, and, and threats. Uh, I don't think that these threats are genuine just because, uh, well, Mr. Snowden, he lives in a controlled environment and I think it's a, it's a, uh, it's one of the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 And so far, I see no objections, no concerns from, from any government. Thank you. Thank you, Mr. Soldatov. Thank you for your readiness. Děkujeme, pane Soldatové. Jsme velice rádi, že jste se mohl zúčastnit na živo z Moskvy eh, schůze našeho výboru LIBE prostřednictvím videokonference. Teď dávám slovo našemu zpravodaji, panu Moraesovi. Chcete říct něco závěrem? Nikoli. Takže se tedy rozloučíme s panem Andrejem Soldatovem. Děkujeme vám, nashledanou. A chceme ještě říci, že si velice ceníme vašeho e, svědectví, vašich informací, o které jste se s námi podělil a jsme velice rádi, že jste se mohli zúčastnit dnešní schůze. A teď se dostáváme k dalšímu bodu budeme postupovat podle pořadu jednání, takže teď už vlastně se to netýká vyšetřování, ale budeme hovořit o udělení absolutoriu za rok 2012. Máme zde celou řadu schůzí s pravodajem pro stanovisko je paní Zuzana Rojtová, která je zde přítomná, a paní Matie, která je zde rovněž dnes přítomna, takže zahájíme tuto společnou diskusi. Máme na to zhruba dalších e, tři čtvrtě hodiny. Je zde celá e, řada věcí, které se týkají právě spravedlnosti a vnitřních věcí a e, spojených e, agentur Eurojust, Frontex, CEPOL, e, Evropský úřad pro podporu v otázkách azylu a dále zde máme Europol. E, dále také Evropský inspektor pro ochranu údajů. Takže pak je zde ještě monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost. A to už je snad vše. Takže eh, dávám slovo nejprve našim zpravodajkám a poté, pokud budete chtít, přistoupíme ještě k diskusi, takže nejprve dávám slovo paní Rojtové. Prosím. Děkuji za slovo. Já bych vám chtěla eh, informovat o třech eh, zprávách, které se týkají udělení absolutoria, které se týkají, za prvé je to Evropská agentura pro základní práva, dále Evropská komise a dále Evropské středisko pro drogy a drogovou závislost. Jsou to vlastně tři dokumenty, které vám, vás chci eh, informovat zároveň. Uh, Ehm, seznámila jsem se tedy se zprávou Evropského účetního dvora a s dalšími dokumenty. V těchto dokumentech se hovoří o tom, že účty těchto tří institucí věrně zobrazují všechny rozpočtové závazky a že tam tedy nedošlo k žádným závažným porušením. Dovolte mi také vás informovat, že Evropský, účet, Evropský účetní dvůr řekl, že eh, při, v, u, u operačních údajů Eh, Evropské komise bylo 4,8, to byla tedy ta um, chybovost. Bohužel se to týká tedy domácích politik a není možné eh, zjistit, jak se to týká GŘ pro vnitřní věci. Také jsou, v té zprávě také hovoří o některých konkrétních pochybeních, dovolte mi zmínit některé z nich. Za prvé, v GŘ pro vnitřní věci se ukazují určité problémy, které plynou z audit, eh, auditu Schengenského informačního systému 2. Eh, tam došlo k nedodržení časových lhůt a z toho vlastně plynou určitá pochybení. Dále nedošlo k plné implementaci SIS 2 z celé řady důvodů. Na druhé straně můžeme říci, že došlo k velkému pokroku eh, při tom vývoji SIS 2. Ta druhá zpráva se týká Evropské agentury pro základní práva. Zde jsou eh, hlavní nedostatky, které se týkají za prvé eh, výloh, nebo že tedy ty výlohy byly, byly zveřejňovány až na konci roku 2012. A za druhé, tato agentura prohrála jeden případ, který se týká pracovně právních vztahů. A proto jsem navrhla, zde byl speciální vnitřní mechanismus, který by řešil tyto vnitřní problémy, které se týkají pracovně právních vztahů. A za třetí, co se týče Evropského střediska pro monitorování drog a drogové závislosti, tak eh, zde Evropský účetní dvůr zdůraznil, že v programu RETEX eh, se byly problémy, v, eh, nebo že vůbec nebylo eh, posouzování ex ante a ex post. A já sama jsem velice překvapena, že vlastně ty kontroly ex post vůbec od roku 2008 nebyly prováděny. Dále se očekávalo, nebo se předpokládalo, že asi 200 Eh, nebo tam nebylo vynaloženo 200 tisíc eur pro kancelářské prostory na rok 2012. Jedná se o velký problém. Myslím si, že to středisko by mělo tento problém řešit, co by hlavní prioritu. A nakonec ještě eh, jsem zjistila, že toto středisko neuplatňuje spravedlivé geografické rozložení, které se týká zaměstnanců, zejména se to týká nedostatku zaměstnanců z nových členských států. Všechny tyto věci jsou v eh, mé zprávě a e, navrhuji našemu výboru nakonec, aby tedy udělali e, souhlas s tímto udělením absolutoria. Ještě chci říci, že e, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 21. ledna. Děkuji. Paní Rojtová říká pan předseda, nyní paní Matíje, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Co se týče zbývajících agentur, které máme v kompetenci výboru LIBE, tak nejprve absolutorium Frontexu za rok 2012. Je tam pár problémů účetní dvůr se nechtěl zavázat, co se týče eh, legálnosti těch aktivit, protože Frontex neposkytl příslušné doklady pro ověření výdajů eh, z dotací eh, od pro eh, členské státy s tím, že se jedná o eh, dotace eh, pohraniční ostrahy členských států na provoz plavidel, letadel a podobně. A Frontex má pocit, že proto, aby byla, bylo vyhověno povinnostem, co se týče dokládání výdajů, ředitel Frontexu říkal, že uved, že bude stanoven hodinový paušál pro každý jednotlivý typ strojů používaných pro ostrahu a domníváme se, že to jaksi není důvod pro to, abychom obecně vyjádřili nedůvěru eh, vůči Frontexu. Co se týče Europolu, Europol velice eh, zlepšil svoje eh, výkaznictví a své výdaje. Došlo k poklesu za poslední rok a pokud eh, dochází k převádění prostředků, tak si musíme uvědomit, že vzniklo středisko pro sledování počítačové kriminality, kde došlo k určitému spoždění a část rozpočtu určená této nové aktivitě musela být posunuta a bude potřeba další úsilí pro implementaci doporučení z absolutoria 2011, takže agentura bude muset dokončit validaci svého účetního systému a to je na dobré cestě. Co se týče SEPOLu, kromě drobných problémů s rozpočtovým plánováním, a tak bych chtěla říci, že je tu určitá nejistota, co se týče budoucnosti této agentury kolegy a to má negativní vliv eh, na eh, zaměstnance kolegy, na kolegium a na zaměstnance agentury. A eh, je tu překlep, na který vás chci upozornit v pozměňovacím návrhu číslo 5, až budeme tedy hlasovat o zprávě, tak já tam budu mít ústní pozměňovací návrh. Návrh komise ohledně sloučení SEPOLu s Europolem nedorazila, takže jsme čekali, až rada učiní návrh ohledně lokalizace sídla s jednomyslným rozhodnutím 20 států a teprve poté se komise vyjádřila, takže tady já bych ráda položila komisi otázku eh, eh, ohledně toho, kde se vzal ten návrh umístění agentury eh, a to není stejné místo, jaké navrhla rada, takže eh, já doufám, že komise bude schopná mi na tuto otázku odpovědět. Co se týče Evropského úřadu na podporu v oblasti azylu, agentura má spoždění v oblasti účetnictví a, a invent, fyzické inventury, nicméně během 2012 roku eh, získala agentura svoji nezávislost, je to vlastně první rok finanční nezávislosti. Evropský kontrol kontrolor ochrany dat to není vyloženě agentura, protože to je kon, nezávislý kontrolní orgán. Audit, který tam účetní dvor učinil, neodhalil žádné závažné problémy, ehm, co se eh, a pouze zprávy o z, eh, výdajích eh, o hospodaření by měly být upřesněny. Co se týče Eurojustu, žádáme větší transparentnost v oblasti náboru pracovníků a doufáme, že tedy to se zlepší. Na závěr chci požádat o zvláštní úsilí všechny agentury, co se týče jejich rozpočtové efektivnosti a také s respektováním. Mnohojazyčnosti musí své zprávy překládat do všech jazyků nebo aspoň do několika jazyků, což zatím tomu tak není, ale navrhuji tedy, aby získali absolutorium. Děkuji. Děkuji paní Matěj za prezentaci Eh, tohoto stanoviska ohledně absolutoria agentur za rok 2012. Položila jste nějaké otázky komisi, takže si myslím, že teď si vyslechneme zástupce komise, dříve než uzavřeme diskusi, takže komise, eh, chcete se vyjádřit? Je tu nějaký zástupce komise v sále? Prosím, máte slovo. Oui, bonjour. Um... Ano, dobrý den, je nás tady z komise několik. Já odpovím na ty otázky, které se týkají absolutoria eh, komisy za eh, DG Home a DG Just. Já jsem mm, dobře zaznamenala politování zpravodajky ohledně toho, že účetní dvůr nepředkládá detailní informace ohledně DG Home a DG Just. My samozřejmě toho litujeme taky, protože eh, máme méně zpětné vazby ale je to asi spojené s tím, nebo s organizací účetního dvora, který eh, vlastně realizuje ten audit a ty, ty, ty vzorky vybírané pro audit, tak eh, je to také asi dané tím, že eh, naše, na, naše část rozpočtu je méně významná v tom celku. Co se týče informací, my máme, my máme informace o těch vzorcích, které byly kontrolovány u nás. Bylo to devět v případě Home a a pět v případě Just a několik drobných doporučení, která ani nebyla považována za tak významná, aby figurovala ve zprávě. Takže tolik. Jinak já jsem také spokojená s tím, že nejsou žádné připomínky k DG Just ze strany zpravodajky. To odpovídá také tomu, co jsme uváděli ve výroční zprávě eh, eh, k tohoto generálního ředitelství, kde tedy nejsou žádné potíže. A co se týče DG Home, eh, to je Eh, generální ředitelství, jehož účetní procedury jsou poněkud širší a složitější, tak eh, doporučení eh, auditu, vnitřního auditu se týkalo Schengenu a bylo tam spoždění, protože to nebylo možné implementovat a zkontrolovat ze strany auditorů dříve, než začal, než nastartoval šengenský proces s Chorvatskem. Takže proto vlastně došlo k určitému spoždění z podstaty věci. A tam spíš ten interní audit měl špatně stanovené datum, tak bych řekla. Co se týče 6.2, tam je také všechno vyřešené řešeno. Eh, zpráva o činnosti 2012 byla poslední výroční zpráva, kde DG Home měla výhradu, protože eh, historie z roku 2013 je daleko pozitivnější, jak všichni víme a očekáváme, že výroční zpráva za rok 2013 bude všechno v pořádku a ta výhrada k účtům eh, bude stažena. Děkuji. Děkuji komisi. Děkuji za vaše vysvětlení k těmto Eh, tématům, která jsou rozhodně pozoruhodná a zrušující. Vidím, že paní Matě chce ještě něco říci, takže prosím, paní Matě. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nedostala odpověď na svou otázku. Já jsem se ptala komise, eh, protože zoufale dlouho jsme čekali na návrh komise ohledně právní reformy Sepolu a změny sídla Sepolu. Nedostali jsme od komise žádný návrh Až teprve rada se rozhodla učinit návrh s e, umístění polu a potom se konečně rozhoupala komise a učinila návrh, kde jak si vyhlásila e, institucionální válku e, radě, takže teď toto je opravdu politování hodné a já bych ráda věděla, proč komise rozhodla takto a, a, a proč učinila tento návrh. Takže děkuji paní Maťu. Paní Meče položila otázku. Velice konkrétní a významnou, takže možná komise ještě se pokusí odpovědět. Ano, ano, já jsem neodpověděla, protože já jsem nebyla ta kompetentní osoba pro tuto věc, ale mám tady určité částečné informace, které jsou poněkud složité. Takže já navrhuji, abychom podali písemnou odpověď. Já vím, že ta situace není jednoduchá, máme dobré důvody, proč jsme čekali tak dlouho, protože inf- podle informací, které já mám, komise vždy měla snahu nalézt řešení, které umožní určitou synergii a určité eh, finanční úspory a e, ty návrhy, které mezi tím docházely z členských států, nám nepřipadaly uspokojivé z tohoto pohledu, ale pro více podrobností bychom si dovolili zaslat písemnou otázku, to bude zřejmě efektivnější řešení. Předseda, děkuji. Ano, takže jsme vyslechli tady výměnu názorů e, zpravodajek těchto deseti zpráv. Je to samozřejmě velice významné téma, co se týče eh, absolutoria. Vyslechli jsme si i komisi a nevidím nikoho přihlášeného. Někdo se hlásí? Paní Konc. Děkuji. Pouze několik eh, slov. Já jsem stínová zpravodajka pro toto absolutorium, takže jménem naší skupiny v zásadě souhlasím se zprávami Možná, že předložíme několik pozměňovacích návrhů, ale v zásadě jsou pozitivní a to je důležité. Jen bych se vrátila k onomu debatovanému bodu o přesunu sídla Cepolu. Je to ve zprávě zmíněno. Možná, že budeme eh, značně konzekventní v těch absolutorích. Myslím, že je důležité, abychom Eh, nejenom přemítali o roce 2012 a eh, myslím, že eh, stojí za to uvažovat o té debatě sloučení a přesunu sídla. A také máme určité starosti ohledně inspektora pro ochranu údajů ale to skutečně přesahuje ten rámec absolutoria na rok 2012. Děkuji vám, paní Gens. Takže to bude zatím všechno. Další bod na programu se týká procesního práva. Vidím jednoho ze zpravodajů, pan Dežong už tady je, ale ostatní dva zpravodajové, paní Romero a paní Weber, tady nejsou. Takže já navrhuji, abychom si udělali kratičkou pauzu na půl hodiny vzhledem k tomu, že tento bod byl oznámený na 11.30 v pořadu jednání. Ale ještě předtím bych chtěl upozornit, že za termín pro podání pozměňovacích termínů k absolutorium pro rok 2012 je 27. ledna. 27. ledna to je lhůta po předložení pozměňovacích návrhů. Takže teď si uděláme přestávku na půl hodiny, protože vidím, že paní Romero opustila sál, paní Weber tady není, takže nejrozumnější bude počkat půl hodiny a pokračovat v půl. Děkuji. Prosím, abyste zaujali svá místa. Takže my jsme se snažili dodržovat eh, časový harmonogram a nyní máme již k dispozici všechny zpravodaje, pana De Jonga, paní Weber, ale ta ještě nedorazila, ale přesto eh, si myslím, že bychom měli začít a eh, ona se dostaví záhy. Takže zahajuji společnou rozpravu bodů číslo 15, 16 a 17 ohledně eh, balíku procesních práv. První je hm, evropský zatýkací rozkaz je Cornelis de Young, dále posílení některých aspektů prezumce neviny a práva na přítomnost během soudního jednání v rámci trestního řízení eh, paní Weber a potom evropský eh, posílení práv dětí. Takže komise předložila tento e, balík 27. E, listopadu 2013. Jedná se o posílení procesních práv podezřelých a obviněných osob v trestně právním řízením Eh, s cílem eh, kompletovat nebo dovršit cestovní mapu schválenou radou v roce 2009 eh, s cílem stanovit společné minimální normy ohledně spravedlivého soudního řízení a práv. Za účelem rozvoje evropského prostoru trestně právního trestně právní justice. Je tady eh, eh, nutná vzájemná důvěra mezi justičními orgány a nyní dávám slovo našemu prvnímu zpravodaji. Dobrý den, jménem komise eh, bych chtěl poděkovat výboru Libe za uspořádání této rozpravy a Eh, oceňuji práci eh, všech tří zpravodajů za mm, jejich práci na těchto třech návrzích směrnic. Jak jste zdůraznil, pane předsedo, komise dostala politický mandát eh, rozvíjet práva občanů, kteří se setkávají s trestním řízením, tak, aby byl garantovaný spravedlivý soud i v celé Evropské unii. Je to práce postupná, tady již byly přijaté tři významné směrnice, je to směrnice o právu na tlumočení a překlad v rámci trestního řízení, která vstoupila v platnost v říjnu 2013, jedna směrnice o právu na informace, o obvinění, která vstoupí v platnost 2. června tohoto roku a nedávno směrnice o právu na advokáta a právu komunikovat s třetími osobami, konkrétně s rodinou třeba pro podezřelé a obviněné, která musí vstoupit v platnost do listopadu 2016 v jednotlivých členských zemích. Takže v tomto kontextu komise předložila 27. listopadu loňského roku návrhy na další posílení práv občanů. Je to legislativní balíček, který je složený ze tří návrhů směrnic. Jedna má posílit některé aspekty prezumce neviny a garantovat právo na přítomnost na vlastním eh, procesu, jedna směrnice se specifickými e, zárukami pro děti podezřelé nebo obviněné a jedna směrnice o předběžné právní pomoci pro osoby zbavené svobody v rámci Evropského zatýkacího rozkazu. Eh, komise také předložila dvě doporučení která se týkají procesních práv pro eh, zranitelné osoby a eh, soudní eh, pomoci, aby docházelo k větší konvergenci národních systémů právní pomoci. Vzhledem k tomu, že času je málo, tak já okamžitě přistoupím k prezentaci těchto tří směrnic. Především tedy směrnice o prezumpci neviny. Prezumpce neviny je takový základ celého trestního systému. A tento návrh by měl být takovým tmelem všech procesních práv, které ve směrnicích již figurují. Návrh týkající se prezumce neviny je úzce spojený s existující směrnicí a s dvěma dalšími směrnicemi navrženými ohledně práv dětí a právní pomoci. A tyto aspekty jsou úzce propojené a je nezbytné procesní práva rozvíjet, aby se posílila vzájemná důvěra a vzájemné uznávání. Rozhodnu, nebo návrh se opírá o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a dospěli jsme k závěru, že je potřeba přijmout společné minimální normy pro zajištění vzájemné důvěry. Proto jsme učinili tyto návrhy. Tento návrh o prezumpci neviny také posiluje procesní práva, která figurují konkrétně třeba ve směrnicích, eh, jako je právo na advokáta. Tato eh, směrnice obsahuje i jeden aspekt, který se netýká bezprostředně prezumpce neviny, ale je velice důležitý v rámci spravedlivého procesu a to je právo na přítomnost během soudního jednání v rámci trestního řízení. Uh, úroveň ochrany toho, té prezumce neviny je v členských státech většinou v pořádku, nicméně existují určité body, kde by ta ochrana měla být zesílena a my jsme konstatovali, že i přes existenci legislativ v jednotlivých zemích dochází k porušování prozumpce neviny i nadále, tedy na půdě EU a návrh vychází ze, tří věc, ze čtyř věcí. Za prvé, podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva není možné dovolit veřejné odkazy ze strany soudního nebo administrativního orgánu o odsouzení e, dotyčného předtím, než tento byl opravdu definitivně a pravomocně odsouzen. Jedná se tedy o ochranu pověsti obviněných. Za druhé chceme posílit základní princip trestního práva a sice, že Eh, důkazní břemeno spočívá na obžalobě a nikoli obhajobě. Existují určité výjimky, ale eh, rozdíl je v tom, že kromě této směrnice, která musí odrážet závěry z Evropského soudu pro lidská práva. Doufáme také, že takto bude eh, zajištěn lepší spravedlivý proces ve všech členských zemích. Jádrem celého návrhu a nejdůležitější aspekt je právo na mlčení. Právo eh, nevypovídat právo neobvinovat eh, sám sebe a nespolupracovat s obžalobou, to je jádro eh, spravedlivého procesu. Směrnice zajistí, že obžalovaní nebo obvinění nesmí být nuceni k předkládání důkazů sami proti sobě a tak, aby nedocházelo k nespravedlivým odsouzením a justičním chybám. Takže směrnice nejenom posvěcuje tyto principy v evropském právu, ale také eh, stanovuje sankci v případě porušení práva na, nevyp- na to nevypovídat. Takže jakékoliv důkazy získané v rámci porušení práva na to neobvinovat sám sebe nemohou sloužit k obvinění, k tedy k odsouzení dotyčného. A konečně právo na přítomnost během soudního řízení, to je základní právo a bývá velmi striktně omezováno tak, aby justice nebyla neoprávněně zdržována eh, procesními eh, eh, obstrukcemi a, právo na opětovnou revizi rozsudku. A nyní dětská práva. Všechny evropské standardy uznávají, že děti jsou zranitelné vzhledem ke svému nízkému věku a vzhledem k tomu, že jejich fyzická a psychická osobnost je nedokonč, jako nevyzrála, nedokončena. E, existuje politický konsensus o tom, že je potřeba nezletilé v rámci trestního řízení více chránit. Tři existující směrnice již pokrývají práva nezletilých, ale není to dostatečné pro zajištění specifické ochrany, která by odpovídala potřebám dětí při trestním řízení. Proto činíme tento návrh směrnice spolu s doporučením ohledně ochrany zranitelných osob. Směrnice o dětech chce stanovit minimální pravidla pro všechny děti, to znamená děti, eh, osoby mladší 18 let, které jsou podezřelé nebo obviněné z porušení zákona, měly by mít informovány o svých právech srozumitelným způsobem a jejich rodiče mají být informována o jejich právech. Není možné, aby dítě se vzdalo eh, práva na advokáta, protože si není vědomo dosahu svých skutků. To je nejdůležitější aspekt. Tady je povinná, eh, povinná eh, obrana, ochrana ze strany advokáta. Je třeba brát v úvahu individuální situaci rodinou, i osobností tak, aby sankce byla přizpůsobena eh, prostředí a osobnosti toho eh, nezletilce. Musí, pokud jsou zbaveny mm, svobody, musí být eh, prohlédnuti lékařem a jsou specifická mm, specifické podmínky pro vyslýchání, ty výslechy musí být nahrané a, a uchované. A co se týče právního prostředí, eh, Eh, orgány činné v trestním řízení, které přicházejí do styku s dětmi, budou speciálně školené, je třeba chránit soukromí eh, dětí, je třeba podpořit jejich návrat do společnosti a je velmi důležité také, že eh, by měly být přijímány alternativní tresty, takže eh, trest zbavení eh, svobody by měl být opravdu pouze výjimečný a je třeba věnovat velkou pozornost tedy integritě osobnosti těchto dětí a děti musí být vždy drženy samostatně v případě, že jsou zbaveny svobody a odděleně od dospělých. A nyní, co se týče poslední směrnice, to je směrnice o práva na e, právní pomoc. To je úzce spojené s právem na advokáta. Směrnice přijatá v listopadu počítá s tím, že s tím právem na advokáta. Ale pokud osoba, která má právo na advokáta, ale nemá prostředky, nebo je zbavená svobody, pak právo na advokáta není efektivní. E, s výjimkou v případu, kdy stát poskytuje právní pomoc e, ex ofo. To je tedy ten cíl této směrnice, ale jestliže, co se týče proporcionality, směrnice má omezené pole působnosti na osoby, které jsou zbaveny svobody a v té situaci jsou ti podezřelí nejzranitelnější. A v této situaci, kdy jsou tedy zbaveni svobody, přístup eh, k advokátovi je naprosto základní pro zajištění spravedlivého procesu a pro zajištění práva na neobžalování sama sebe. Čili po, um, eh, osoby, které jsou ve vyšetřovací vazbě, eh, nemají Eh, být nuceny čekat na advokáta, eh, až konečně úřady nějakého advokáta jmenují. Eh, tady ta směrnice doporuje okamžitou právní pomoc od prvních fází řízení, to znamená, že ten obviněný nemůže být vyslechnut, dokud nemá advokáta jmenovaného státem. Stát potom samozřejmě si může vyučtovat ty náklady na advokáta pokud se prokáže potom, že ten obviněný má prostředky na to, aby si zaplatil advokáta sám. A to se týká tedy osob, které jsou předmětem Evropského zatýkacího rozkazu. Takže tato směrnice o právní pomoci eh, se týká všech těchto podezřelých a obviněných, kteří, kterých se týká evropský zatýkací rozkaz a které jsou zbaveny svobody, tak, aby mohla být im, eh, ve všech, za všech okolností aplikovaná eh, pravidla ohledně neinkriminování sama sebe a práva na spravedlivý proces. Čili jedná se o to a zajistit lepší konvergenci jednotlivých systémů právní pomoci v jednotlivých zemích, které se velice liší jedny od druhých a tak se nám zdálo, že v první fázi je potřeba postupovat tímto způsobem. Tato dvě doporučení budou zhodnocena a za čtyři roky eventuálně může potom komise předložit legislativní návrh, který se bude týkat těch oblastí, které tato dvě doporučení pokrývají. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi. Děkuji a nyní je čas pro zpravodaje. Začneme panem Cornelisem de Jongem s evropským zatýkacím rozkazem. And, uh... Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve Děkuji, já jsem zpravodajem pro eh, tuto oblast, je to pro mě důležité téma a komise eh, to již předeslala. Eh, existují i jiné nástroje, například právo na obhájce, právního zástupce, ale to nelze implementovat, ani toho nelze využít, pokud osoba nemá právo na eh, procesní pomoc. Je to ovšem poněkud složité. Eh, dospíváme do závěru legislativního období a některé členské státy požadují, pokud jde o tuto procesní pomoc, eh, respektive tvrdí, že to bude stát miliardy a my nyní musíme šetřit a tudíž nelze vynakládat finanční prostředky na něco takového. To mě působí velké starosti, protože i v Nizozemsku je eh, procesní pomoc taková, že základní právo na spravedlivý eh, soud nebo soudní řízení není zajištěno. Eh, a to platí i pro jiné eh, členské státy. Je to nyní obtížná fáze legislativního procesu. Navíc se objevily nové komplikace. Komise byla velmi opatrná já nepovažuji za dobrou metodu věci vždy tak eh, roztříštit, rozdrobit. Já si myslím, že bychom eh, měli přistupovat eh, k věcem jako k celku, tak aby procesní právo bylo kompletně upraveno. Máme sice onu cestovní mapu, ale Navíc existuje i doporučení o procesní pomoci a pak máme dílčí směrnicu Ale jak eh, pak mohou se o to opírat eh, soudci, když je vše pouze dílčí? Komise se domnívala, že členské státy bez tak eh, nepůjdou dále. Já tuto obavu nezdílím. Pokud se podívám na právo na obhájce, tak jak je to upraveno ve směrnici, tak jak pak Eh, mohou členské státy jmenovat zákonného obhájce, který třeba neposkytne dostatečně kvalitní službu a nemá ani dostatek eh, času. A dále také přístup eh, k procesní pomoci není upraven ve směrnici. je tam uvedeno, že kritéria mají stanovit členské státy. To znamená, že když je někdo eh, v jednom členském státě eh, bohatý, tak eh, neobdrží procesní pomoc a když je někdo chudý, tak ji obdrží. Já se domnívám, že je nutno tady zajistit více jednotnosti a e, souladu. Také mám ještě několik otázek na komisi, zejména pokud jde o evropský zatýkací rozkaz. Text směrnice je příliš vágní. Já bych chtěl mít také e, pro to, aby jak ve vykonávajícím, tak vydávajícím členském státě existovalo právo na právní pomoc. E, formulace e, komise je příliš vágní. My jsme se s komisí již několikrát neformálně eh, setkali a o tom hovořili. A musíme ale ještě vyjasnit některé otázky, například co si parlament a tento výbor a také frakce myslí o tomto přístupu. Existuje směrnice a několik doporučení, jak s tím naložit. A také bych rád věděl, jak daleko se frakce chtějí ještě během tohoto legislativního období dostat. Vím, že pravděpodobně nedospějeme ke shodě eh, před koncem legislativního období, ale co pak uděláme s tím? můžeme snad alespoň se stínovými zpravodají eh, vyřešit eh, určité vedlejší otázky a v plénu schválit usnesení. Eh, já jsem vždy k dispozici v této agendě, ale skutečně to bude obtížné eh, schválit eh, stanovisko i v plénu, protože, jak říkám, tato agenda je komplikovaná. Já jsem ochoten věnovat v nadcházejících týdnech mnoho času této agendě, abychom pokročili co nejdále, ale samozřejmě závisím na ostatních frakcích. Děkuji. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Jsem velice ráda, že máme příležitost k této první, k tomuto, k této první výměně názoru, která se týká tohoto předloženého balíčku. Na začátek musím říci, že ty hlavní principy jsou dobré, jsou v pořádku. Um, spíše je problém v těch různých výjimkách, protože většinou problém bývá v těch podrobnostech, v těch detailech. A když se tedy díváme na tato sdělení komise, tak celé jistě jsou zde určité věci, které velice silně odporují eh, celké eh, tomu, tomu základnímu cílu té směrnice. Komise se vlastně drží těch dobrých zásad, a já bych při této příležitosti chtěla zdůraznit eh, několik věcí, které podle mého názoru jsou velice, velice, svít, eh, velice problematické. Je jich tam více v tomto návrhu, ale chci konkrétně zmínit dva, které jsou v podstatě takové, takovou naprostou novinkou na úrovni EU. Eh, poté, co říkáme, že to důkazní břemeno je na obžalobě, tak ale v některých věcech Eh, jde vlastně o to, že to nemusí být v souladu s presumcí neviny. K mému překvapení je to tak, že to vlastně všechno eh, vyplynulo z, jednoho, z jedné věci z, eh, z roku 1988, která se projednávala u Evropského soudního dvora. A dokonce se v tom textu ani o tom řádně, tam to ani řádně není jmenováno, tento, tato věc, ten název té věci Salafranc versus Francie. A soud sám tehdy v té věci řekl, že některé eh, věci vlastně nejsou v souladu nebo nemusí být v souladu s článkem 6. Takže v této věci konkrétně vidím velké problémy. Dále je zde také stanovisko eh, Soudu pro lidská práva a myslím si, že celá tato, tato přesunutí důkazního břemene by mohlo vést k situacím, kdy u takových drobných přestupků vlastně dojde k mnohem složitější věci než u záva- závažných trestních činů. Takže to je jedna věc. Za, ta další věc, která podle mého názoru je velice problematická, je odstavec 17, který říká, že e, v případě, kdy má být vlastně ten člověk e, odvyhoštěn, vlastně e, mo, moc, možnost vyhostit toho člověka je vlastně možná za určitých podmínek. Podle mého názoru je to vlastně určitou novinkou, možná je to trošku jako ten americký e, Patriot Act, e, ten americký zákon. Já si myslím, že to je zvláštní a třeba v legislativě mé země takové věci vůbec nejsou povoleny. A komise pak ještě jde dále a hovoří eh, také o přiměřenosti. Eh, k tomu vlastně tam se hovoří o, tom, o té možnosti vlastně určitým způsobem um, donucovat eh, nebo při, um, toho ob, obžalovaného k tomu, aby zde byly nové um, důkazy. Já sama mohu, znám určité případy, kdy třeba Eh, obviněné děti byly eh, odňaty rodině eh, kvůli tomu, aby vlastně byl mm, ten podezřelý člověk více jaksi přinucen k tomu, aby tedy mm, přiznal určité skutečnosti nebo předložil určité důkazy. Já si myslím, že tato možnost je velice nebezpečná, může vést k různým takovým dopadům, které mm, nejsou záhodné. A proto já bych velice silně apelovala na to, abychom ještě předtím, než postoupíme dále eh, v této věci, abychom si vyžádali Evropskou agenturu pro základní práva o jejich posudek, zda je toto vůbec v souladu s Evropskou umluvou pro lidská práva a také, abychom eh, se zeptali, zda to je v souladu s judikatorou Evropského soudního dvora, protože eh, Evropská unie stále ještě vlastně sama se nerozhodla, zda tedy přistoupí k té Evropské umluvě takže je důležité, abyste byl tento posudek. Také bych požádala o stanovisko eh, právní služby. A teprve později bych přistoupila k diskusi. Také bych ráda viděla, ehm, aby, nějaký, aby nějací nezávislí odborníci z akademické sféry provedli na toto téma studii. A pan kolega De Jong hovořil o harmonogramu hovořil, zda se to všechno může stihnout nebo nemůže stihnout do konce tohoto funkčního období. Pokud eh, Myslím si, že ještě než eh, obdržíme tato stanoviska, o které jsem žádala, bychom možná mohli předložit alespoň určitý pracovní dokument, ale mm, myslím si, že ta zásadní část té práce bude asi spíše na tom budoucím parlamentu. Ale myslím si, že vzhledem k povaze těchto dokumentů je zde ještě mnoho práce. Děkuji. Nyní pan Romero, pa, pardon, paní Romero, která pohovoří o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo viděné v trestním řízení. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci, že rovněž s politováním vidím, že komise tyto procesní záruky představuje až tak pozdě, nebo tento návrh představuje až tak pozdě. Uh, takže to vypadá, že to vlastně asi nedokončíme, že to všechno zůstane někde v polovině, protože některé body, eh, některé body jsou ještě nedořešené a v některých bodech panují velice rozdílné názory. A je pravda, že to je vlastně, jsou to všechno věci, které se soustředí na ty zranitelné skupiny. Uh, na děti, na ty, kteří eh, nemohou mít, eh, který, který, kteří by potřebovali právní pomoc a tak dále. Zatím musím říci, že se nám nepodařilo eh, dosáhnout toho příliš moc, co se týče um, spravedlivého postavení před zákonem, protože zatím tomu tak není v Evropě, že jsme si všichni před zákonem rovni. Pokud má někdo více finančních prostředků, tak má zatím lepší přístup k tomu, aby mu byl zajištěn spravedlivý proces. A proto hluboce lituji, že se nám nepodařilo ještě eh, tyto, celý tento balíček, který má přinést procesní záruky, Eh, dokončit. Myslím si, že jsme měli být schopni dokončit to během tohoto našeho funkčního období a myslím si, že je škoda, že to zřejmě spadne, nebo že to zřejmě bude muset dokončit ten budoucí parlament. Co se týče procesních záruk pro děti, tak eh, jsme si vyslechli to, co říkala komise. A navzdory tomu, co říkali ve své prezentaci, si myslím, že některé procesní záruky tam nejsou dostatečně zaručeny. Ale Přitom ehm, by to, vlastně jsou to zejména věci, které se týkají přístupu k advokátu, přístupu eh, na advokátu. Myslím si, že některé věci, které se vlastně nejsou eh, zakotveny ani v té předchozí směrnici o přístupu k obhajobě, Vypadá to tak, že určité procesní zároky byly vlastně nakonec vyňaty a některé tam byly přidány, ale ještě to není všechno dostatečně jasně vysvětlené. Například eh, ta právní pomoc není dostatečně jasná, kdy, kdy bude bezplatná a tak dále. Pak tam jsou odkazy na jednu směrnici, která zřejmě taky ještě nebude zatím schválena. Takže to všechno se bude muset eh, nechat eh, na budoucnost a nevíme, kdy, kdy to bude. Bohužel musím říci, že právě o tyto věci jsme bojovali v tomto výboru. Snažili jsme se, aby tento balíček prošel během tohoto funkčního období, ale asi se nám to nepodaří, bohužel. Děkuji nyní paní Matie, říká pan předseda. Merci, monsieur le président. Děkuji stručně. Já bych chtěla vítat, říci, že vítám tento balíček návrhu komise, přichází trochu pozdě, podobně jako kolegové, samozřejmě právní pomoc, kterou, po které jsme volali opakovaně, bychom si byli představovali, že by měla být eh, předložena současně s právem na advokáta. Je to škoda, že to přichází až teď a souhlasím s tím, co říkal kolega De Jung, že máme málo času a je to škoda. Obávám se, že vzhledem k tomu, že nám zbývá dva a půl měsíce do konce mandátu, abychom dokončili tyto návrhy směrnic, nejsme žádní kouzelníci a obávám se, že tyto velice důležité ehm, směrnice nedokončíme. Proto, a je to škoda, protože my jsme dobře pracovali na předchozí reformě eh, soudnictví a mohli jsme toto udělat taky. Je to velmi důležité, jak z pohledu právní pomoci, prezumce neviny a, a záruk pro děti. Jsou to tři velmi důležitá témata a moc mě mrzí, že nemáme čas to do konce mandátu dokončit. Nicméně blahopřeji komisi a děkuji komisi, že nám to prezentovala. Děkuji. Paní Zíbel má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Stručně bych eh, chtěla předeslat několik slov. Já jsem totiž také stínovou zpravodajkou a eh, pro evropského eh, státního zástupce a, nebo ombudsmana a když se podívám, jak klopotně a jak dlouze hovoříme o cestovní mapě, o procesních právech, kousíček po, kousky, po kousíčku, úlomek po úlomku, pak nejsem velmi optimistická, že se dostaneme e, dál, protože Evropský ombudsman může svou činnost rozvinout zejména tehdy, když ve všech oblastech s nimiž má co dočinění, existují určité minimální e, standardy a jednotná pravidla, která zatím nevidím. Takže je mi líto, že e, postupujeme takto pomalu. Několik bodů a poznámek Začnu tím posledním eh, bodem pořadu jednání, pokud jde o procesní záruky pro děti. V minulosti jsme eh, v různých oblastech i v rámci cestovní mapy poukazovali na různé potřeby pro děti. A myslím, že je zapotřebí to vše sloučit. Na straně druhé v této souvislosti postrádám mimořádná opatření i pro jiné znevýhodněné skupiny, například eh, osoby eh, s mentálním omezením, které které určitě také podporují více podpory ve srovnání se zdravými osobami. Tady bych byla uvítala, kdyby to bylo zahrnuto do textu nebo alespoň současně byla schválena eh, příslušná úprava. Dále prezumce neviny je po mém soudu velmi důležitá oblast. V podstatě se eh, smíme tázat, proč je zapotřebí tady ještě jednou přijímat směrnici, protože prezumce neviny je eh, zásadním nástrojem zájem v demokratických právních státech, abychom zabránili v procesu zneužívání a své voli. A tudíž by neměly existovat výjimky eh, z principu, eh, že eh, důkazní břemeno musí vždy být na straně žaloby a mm, mm, ne, ne, nejsem to já, která mám dokazovat svou prezumpci e, e, neviny, respektive svou nevinu. Musí to být e, státní zástupce. A také právo zříci se výpovědi je podle mě důležitá zásada a nesmí být použita proti obviněnému to po mém soudu velmi těsně souvisí s tím důležitým principem eh, prezumce neviny a důkazního eh, břemene. Eh, totiž obviněnou osobu nelze veřejně pranířovat a to je pro mě samozřejmost, jak pak eh, má platit prezumce neviny i ve veřejném povědomí, když již předem vyvolávám dojem, že eh, tady eh, je ta vina prokázána ještě před zahájením řízení. Tady musíme o tom vést diskusi. A k poslednímu bodu právní pomoc. Pan de Jong se toho již dotkl že pravděpodobně právě toto bude nejtvrdší oříšek a zejména náklady budou největším oříškem. Tuto debatu jsme vedli již několikrát o nákladech a eh, je nepochopitelné, že pro mnohé oblasti, v justiční oblasti, vynakládáme miliony v Evropě, ale když jde o fundament, o základ Evropské unie, to znamená o zajištění základních práv, pak nevím, jestli se to dá přeložit, pak tady uspořádáme skutečně opičí divadelko a e, e, přeme se o e, drobné částky které jsou ale důležité. Myslím, že tady budeme vést ještě spory s členskými státy a budeme potřebovat ještě mnohé diskuse, abychom právní pomoc zakotvili pro všechny, kteří chtějí prosadit svůj právní nárok na obhájce. Evropský zatýkací příkaz, o tom jsme také vedli debatu mnohokrát a souhlasím s panem De Jongem, že v mnoha řízeních je zapotřebí mít obhájce jak v domovské zemi, tak i v zemi, která vydala eh, zatýkací rozkaz. Tady vznikají dvojí náklady a právní pomoc je tady nutná. Nejsem si jistá, co stihneme udělat do voleb, ale tato témata bychom eh, měli uchopit a po volbách by parlament měl co nejdříve dospět eh, k výsledkům a naléhat na to, aby alespoň v členských státech byly zaujaty pozice, Um, jako doplnění k již stávajícím a schváleným směrnicím. Tady členské státy ještě mají povinnost tu cestovní mapu eh, implementovat. Děkuji vám za vaše poznámky, paní Sipl, a nyní má slovo paní Latford. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud jde o směrnici o prezumpci neviny. Tady mám dva dotazy. Za prvé, ty ohledně rozsahu působnosti. Navrhovaný rozsah působnosti se vztahuje na e, fyzické osoby podezřelé nebo obviněné z trestných činů. Ale v těch ostatních procesních právech v rámci cestovní mapy, alespoň e, v té části, pro kterou jsem byla spravodajkou, Eh, tam jsme řekli, že se to vztahuje na osoby od doby, kdy jsou příslušnými orgány oficiálně notifikovány, že jsou eh, podezřelé a obviněné z trestného činu. Ale stávající návrh eh, komise nezahrnuje tuto formulaci od doby, kdy jsou uvědomění nebo kdy jsou notifikováni, že jsou podezřelé a obviněné. Tam je pouze eh, řeč o osobách podezřelých a obviněných. Takže chci se zeptat komise, proč takto postupovali a proč nedodržovali, respektive nepostupovali podle předchozích opatření. A pak a hlavně bych se chtěla zeptat na článek 6 a 7 eh, návrhu Obdobně jako Renate Weber bych velmi chtěla mít určité usměrnění ze strany agentury pro základní práva. Jsem poněkud pobavena úvodním ustanovením 17 a 19. 17. Tam paní Webrová již citovala, že se Eh, že se hovoří o limitovaném nebo omezeném donucování, ale že tedy donucování může existovat, eh, eh, donucování k poskytnutí informací. A pak článek 6, článek 7 stanoví právo mlčet a tak dále. Takže tato práva jsou zde kvalifikována a na straně druhé článek 6 až 7 tvrdí, že jsou tato práva absolutní, protože se tam říká, že jakékoliv důkazy získané porušením práva jsou považovány za nepřípustné. Takže tady je nekoherence mezi úvodními ustanoveními a textem. Úvodní ustanovení 19 hovoří, že právo mlčet na, ochran, na vlastní ochranu, um, ale um, pak zase e, v tom příslušném nebo dalším šanku se hovoří, že tady může dojít k donucení e, k pos, za účelem poskytnutí informací, takže je to nekoherentní. A pak, alespoň v Anglii a Walesu, o nichž mohou hovořit, platí, že dochází ke kvalifikaci práva na mlčení, což pokud vím, bylo podpořeno, bylo stvrzeno Evropským soudem pro lidská práva. A každý, kdo sleduje britské detektivky v televizi, já vím, že někteří to skutečně sledují, tak to varování, které vyslovují policejní důstojníci při, zatýkány, při, při zatýkání, znamená, že tedy můžete mlčet a když něco řeknete, může to být použito proti vám později eh, v soudním řízení. Takže jsou tady určité pojistky, které jsou zakotveny v 20-letém zákonu parlamentu. Já se domnívám, že takto to bylo stvrzeno i, Evrop, i Štrasburským soudem. Ráda bych tedy vyslechla názor komise eh, na tuto věc a současně podporuji paní Weber, která volá po určitém komentáři nebo usměrnění ze strany Agentury pro základní práva o tom, do jaké míry je to kompatibilní s úmluvou, zdali to přesahuje rámec úmluvy a také um, o té otázce koherentnosti a kompatibility texty článku s úvodními ustanoveními. Děkuji, paní Argentiny, máte slovo. Slovo, pane předsedo, děkuji. Děkuji. Pan De Jong a paní Sipl již toho řekli mnohé. To jsem chtěla říct si vlastně i já a tudíž se mohu omezit na procesní pomoc pro podezřelé nebo obviněné. Ráda bych od komise věděla, jak v tomto návrhu posuzujete otázku svobody. Moje vlastní vláda, vláda mé země například, by to hodnotila nebo vykládala tak, že první den v policejní vazbě ještě není považován za odnětí svobody a tudíž v této době ještě není nutno dát k dispozici obviněnému eh, eh, právního zástupce. Ale já si myslím, že si tady nesmíme nic namlouvat. Eh, odnětí svobody je odnětí svobody a mm, to, co řekl zpravodaj. Ta směrnice je zajímavá, ale ta doporučení, která k tomu patří a která zajistí větší jasno o právech na pomoc, eh, musí být eh, také předložena. My eh, usilujeme o komplexní celostní přístup k těmto věcem a nejenom o předběžnou podporu. A pak ještě poslední připomínka. V případě zatýkacího rozkazu eh, jsme v souvislosti s právem na eh, eh, státního zástupce řekli, že když je osoba vydána druhému členskému státu, tak i tam má právo na právního zástupce nebo obhájce. Moje vláda se tomu dlouho bránila, ale nyní na to přistoupila, což je velký pokrok. Ale nyní musíme i této směrnici jasně říci, že i v zemi e, přijímající e, musí platit takovéto právo na obhájce. Takže to musí být formulováno jasněji, zřetelněji, aby bylo provždy jednou a provždy jasno, že na obou stranách soudního řízení platí právo na obhájce a to říkám i na pozadí eh, připomínky paní Latford o evropském eh, zatýkacím rozkazu. Děkuji a pan Kirkhope na závěr. Um, just... Slovo, pane předsedo. Na úvod bych chtěl poblahopřát komisi k tomu, že eh, dále podrobní rozpracovala Ehm, tyto věci, o které jsme žádali, eh, a které také žádal stokholmský program. Za druhé chci také říci, že zcela jistě se všichni v této místnosti shodneme na tom, jak obecně ehm, se stavět k těmto otázkám, které se týkají trestním řízení. Já sám mám určité očekávání a mám pocit, že ten pokrok, kterýho jsme zatím dosáhli, který se týká například práva na tlumočení, práva na řádné informace, a také i, e, které se týkají toho za, něčeho naprosto zásadního, což je přístup k advokátovi, tak k tomu jsme, e, tam jsme dosáhli do poměrně dobrého pokroku. Bohužel tedy čas e, trošku je proti nám. A stokholmský program má celou řadu věcí a nebudeme mít asi dost času, abychom zkonkrétnili všechny ty požadavky toho stokholmského programu ještě předtím, než skončí naše funkční období. Takže ta tři opatření, o kterých teď hovoříme, mm, o těch, eh, na to ještě bude dohlížet paní Antea McIntyre, která se konkrétně soustředí na procesní záruky pro děti, takže ta o tom o tom spíše mm, jsem vědoma moje kolegyně. A co se týče presumce neviny, tak mohu říci, že se objevily určité znaky toho, že ta presumce neviny eh, je v některých zemích možná oslabována. Možná bychom třeba mohli uvést příklad eh, myslím si, že je důležité, to byla nalezena dobrá rovnováha. Samozřejmě, že musíme respektovat třeba právo nevypovídat, které má ten obviněný. A také to nesmí být nějakým způsobem zneužíváno, toto právo. Ale zároveň je zcela správné, že pokud se ten obviněný člověk rozhodne vypovídat, nebo rozhodne nevypovídat, tak eh, vlastně tam se hovoří o tom, že ale zároveň z toho jeho mlčení se nesmí nic vyvozovat, že vlastně z toho, že on se rozhodne ne, nevypovídat, že z toho policie nesmí nic vyvozovat. Já si myslím, že je správné, aby pokaždé zde bylo to právo nevypovídat a že ten člověk má právo říkat eh, nebo neříkat nic, co by obvinilo jeho nebo někoho jiného. Evropský soud pro lidská práva také například eh, souhlasil s tím, eh, a souhlasil v celé řadě věcí, že pokud budou eh, fungovat všechna, všechny pojistky a všechny záruky, tak co se týče těch minimálních záruk, pro obviněné a pro podezřelé, tak ty, tyto záruky by měly být posilněny. Já sám jsem pro, aby zde byly základní principy, které budou celé stejné v Evropské unii. Musí se jednat o záruky na spravedlivý soudní proces. Um, otázka té právní pomoci to je mnohem složitější. Jak víte, tak já jsem souhlasil s těmi ostatními návrhy, ale co se týče té právní pomoci, tak mám určité e, otázky. Myslím si, že právní pomoc to je věc, kterou by měl řídit členský stát. Máme e, v zemích určité speciální systémy, v některých zemích jsou štědřejší nebo širší, v jiných jsou omezenější. Ale já se chci zeptat, pokud eh, bude mít členský stát eh, nějakou, ně, eh, vlastní názor na tu právní pomoc, tak jak to bude? Bude to v souladu s tou směrnicí? Také přece záleží na tom, zda ten členský stát bude mít dostatek financí, dostatek prostředků. A e, pane předsedo, už e, teď řeknu něco, co vás možná potěší. Evropský zatýkací rozkaz, e, nebo byla, pane předsedo, dohoda, že evropský zatýkací rozkaz by měl být reformován. Zatím hovoříme o tom, že pokud se dohodneme, že chceme zde dostatečnou právní pomoc ve všech zemích, musíme také zajistit, aby byla tomu žalovanému, obžalovanému poskytnuta právní pomoc ale možná by bylo možné, nebo možná by bylo lepší využít eh, jiné prostředky, které už teď jsou k dispozici. Myslím si, že konkrétně ten evropský zatýkací rozkaz je velice dobrým, um, dobrým prostředkem a možná by to bylo lepší využít spíše než nějaká horizontální opatření. Paní McIntyre, jste, jste bohužel není, takže já sám pohovořím na téma procesních záruk pro děti na místo ní. Myslím si, že musíme dát pozor, abychom se, abychom se nedostali příliš hluboko do stanovování otázek financování a e, právní pomoci, ale myslím si, že je naprosto zásadní, abychom vyjasnili, jaké informace mají být poskytovány rodičům e, toho dítěte nebo poručníkům toho dítěte. Musíme jasně e, definovat tu odpovědnost a také musíme zajistit, že veškerá opatření, která budou uvalena na to dítě, musí být přiměřená tomu, eh, tomu dítěti, protože musíme zajistit to, abychom vlastně jenom nepřenášeli ten eh, dospělácký systém v uvozovkách na ten systém dětí, protože E, děti mají jiné potřeby a také potřebují v celé řadě případů větší ochranu než dospělí. Takže musíme si dát pozor, aby se nestalo to, že vlastně některé věci z toho systému dospělých pouze přeneseme na ten systém ochrany dětí. Ano, děkuji, říká pan předseda. Teď jsme si vyslechli celou řadu názorů, vyslechli jsme si celou řadu poslanců a já navrhuji, abychom vzali v úvahu to, že zatím se nacházíme pouze v takové úvodní fázi celého tohoto e, celé této oblasti. Eh, hlavně jsme si chtěli vyslechnout prezentaci komise, Čili navrhuji, abychom už teď nedali prostor zpravodajům pro to druhé kolo, ale možná by bylo zajímavější, abychom si ještě vyslechli podrobnější vysvětlení komise, eh, zejména na otázky, které zde padly na komisi. Takže komise, máte slovo, prosím, buďte velice struční. On je, on je presky... Máme prakticky už konec dopoledního zasedání, takže mm, myslím, že je třeba opravdu se snažit, abychom nepřekročili vyhrazený čas. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, budu se snažit. Komise je připravená se setkat se zpravodaji a stínovými zpravodaji pochopitelně k tomuto textu. Co se týče právní pomoci, já samozřejmě chápu určité zklamání, ale brali jsme v úvahu za prvé velkou rozmanitost jednotlivých právních systémů, složitost tématu a také eh, výzvy, které před členské státy staví ekonomická a finanční krize. Eh, co se týče prezumce neviny, to je velice citlivá otázka. A celý náš návrh se opírá o judikaturu soudního dvora. A ona, ta judikatura, není vždy úplně jasná, ale také jsme šli dál, také je tam to právo nevypovídat, snažili jsme se skloubit dva principy u prezumpce neviny, to znamená za prvé zajistit spravedlnost a stíhání, stíhání trestných činů a za druhé dodržování práv. Takže z tohoto pohledu, co se týče práva nevypovídat, abych odpověděl na jednotlivé otázky, my jsme nemohli vyvodit závěry, nebo není možné vyvozovat závěry z, z, z toho nevypovídání, z toho e, e, využití práva ne, nevypovídat. Protože kdybychom měli brát v úvahu specifické judikatury, tak by vlastně eh, tady chom zbavili vlastně toho podezřelého e, samotné podstaty toho jeho práva nevypovídat. E, co se týče pole působnosti, ta formulace je odlišná u jednotlivých těch tří směrnic, liší se od předchozích směrnic, podobá se návrhu eh, o evropském prokurátorovi, protože my jsme zvolili jednodušší eh, znění, příznivější pro podezřelého, to znamená, není tady žádná povinnost notifikace. Jakmile jste považován za podezřelého, okamžitě směrnice na vás platí. Takže tak, tak zní náš návrh. Tolik z mé strany, víc už toho nestihneme. Děkujeme za vaši pomoc. Teď jsme se právě dostali na konec časového rozpětí, které výbor má k dispozici. Takže já si myslím, že to je všechno a na závěr navrhuji, aby zpravodajové se skontaktovali se stínovými zpravodaji a do, a rozhodli se společně, jak postupovat dál, jaké další kroky v jednotlivých případech. A teď tady mám oznámení. Z logistických důvodů musím bohužel říci, že se sejdeme znovu ve tři odpoledne, ale nikoli zde, ale v jiném sále a jestli to dobře chápu, je to P7C50 eh, a od, odpoledne a potom od 16.10 do konce odpoledního zasedání budeme v P3C50. Já se za to omlouvám, ale bohužel asi s tím nic neuděláme. Děkuji. Ano, prosím vás, od 3, od 15 hodin je to P7C50 a od 16 eh, P3C50. Děkuji. Thank you.